Vážené dámy, vážení pánové, dnes si připomínáme lidi, kteří před 20 lety přišli o život při masakru v bosenském městě Srebrenici před 20 lety. 8 tisíc mladíků a mužů bylo zavražděno.